Vážení kolegové, takže pustíme se do práce. A dnes ráno náš budeme mít zde zprávu našeho obecného zpravodaje pro souhrný rozpočet na rozpočtový rok 2017 a naše spravo, naš zpravodaj pro ostatní oddíly. Bude následovat rozprava a měli bychom ukončit naši schůzi v 10 hodin 30 minut. Nemám žádná konkrétní sdělení, která bych vám chtěl říci a pokud Jens Kajer je připraven, tak mu dávám slovo. Takže prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tedy mezi tím zpracoval dokument, který obdrželi také stínoví zpravodajové a koordinátoři. Je to můj návrh, jak bychom měli vlastně zacházet s těmi více než 220 pozměňovacími návrhy, které jsme obdrželi, 2220 pozměňovacími návrhy, které jsme obdrželi z jednotlivých frakcí a od jednotlivých eh, poslanců. A tento dokument je možná od včerejška už překonaný v tom smyslu, že nyní vlastně zde byly těžké úkoly intelektuální a politické. Po tom, co nám včera sdělila místopředsedkyně Georgieva v těch hlavních líních, eh, kde byl dosažen určitý, došlo k určitým změnám, k určitému pokroku, a samozřejmě to všechno je v úzkých, úzkých souvislostech v tomto dokumentu, protože ten eh, dokument vznikl no, v úterý, takže toto musí být reflektováno. Já bych chtěl velice poděkovat kolegyním a kolegům z výbo- se sekretariátu výboru od soboty jsme vlastně obětovali jeden den a provedli jsme simulace které vlastně představují také výchozí bod tohoto dokumentu. A mm, tak, abychom vlastně eh, viděli, co je možné v rámci toho, co máme tedy politicky eh, předepsáno a také případně ještě můžeme uvažovat o určitém uspůsobení. A tak tak to, co jsem, to, co jsem to je vlastně, ta pizza, kterou jsem vlastně věnoval, to je jen takový malý eh, symbol poděkování za to, za, těch, za ta všechna setkání a za tu práci, kterou jsme odváděli. Všichni byli velice e, užiteční a potom samozřejmě je také důležité prosazovat to, na čem jsme se dohodli. Takže opravdu velice děkuji za sebe, i mému asistentovi, který zde teď není, i ostatním kolegyním. Jsou to zejména ženy ze socialistické frakce, které byly velice užitečné a velmi dobře spolupracovaly. Takže, jak jsem řekl, ten dokument vlastně je tedy eh, pod tou, s tou rezervou, že jsou určité věci, které musíme ještě zapracovat pod dojmem toho, co nám prezentovala paní komisařka eh, v rámci těchto politických a intelektuálních výzev, což všechno tedy jsou součásti toho balíčku, který představila komisařka Georgieva a který podporujeme který tedy v následujících měsících musíme nejen prosadit, ale Potom je zde ještě jedna věc, možná revize víceletého finančního rámce, která také mu třeba zapracovat. A toto všechno je potřeba synchronizovat. Já si myslím, že pouze i z technického hlediska je to náročné, ale samozřejmě ty politické souvislosti jsou zajímavé ještě tedy jednou zde bude určitý doplňkový eh, dokument nebo doplňkové záležitosti, které obdržíte také eh, v rám, na základě pracovní skupiny Montyho. Tam budou ještě další důležité podrobnosti, které je bude potřeba zapracovat. Mnoho věcí vlastně je už známé z těch předchozích rozpočtových postupů a já se budu zasazovat o to, abychom všechny ty rozpočtové linky, které změnila rada, abychom vlastně přizpůsobili těm líním, které nás vytyčila komise. Nový není také návrh těch stávajících nástrojů, nás, marže, globální marže, pro ty, na ty, pro ty závazky, které musíme také používat a mobilizovat a potom určité kritické rozpočtové kategorie, které se ještě musí doplňkově posílit. V souvislosti s EFSA s těmi škrty, které byly provedeny u CEF a Horizontu 2020. Evropské zejména ta iniciativa zaměstnanost pro mládež se měla více posílit a možná některé dobré nápady, které jsme našli v rámci opatření v jednotlivých eh, pilotních projektech, by bylo určitě dobré prosadit. Takže to všechno mě vede k takovému prvnímu významnému bodu, který, bych, který je důležitý i pro náš výbor což jsem na začátku už bych vám rád prezentoval jakožto mé stanovisko. tak abyste vlastně viděli, jaké jsou moje argumenty. Vidíte, že existuje návrh na připravované opatření. Více než 90 milionů euro by se mělo využít v rámci spolupráce eh, evropského průmyslu. To je významný, významná součást rozvíjející se obrané a bezpečnostní politiky, kterou, o která v pátek bude dále prohloubena na summitu v Bratislavě. Je, jde vlastně o prosazování určité myšlenky, která vzešla z kreativních hlav. To jsou prostě ty diskuse, které vedou čelní představitelé státu a které potom potřeba politicky dále prosazovat. Moje osobní stanovisko je takové, že Evropská unie, které se nedaří v současné době příliš dobře, možná nutně nepotřebuje další prohloubení společné eh, pro bezpečnostní a obrané politiky, ale potřebujeme samozřejmě další eh, pokrok v této oblasti, protože ty hrozby, které zde existují, nás k tomu nutí. Takže obsahově nemám žádné námitky vůči těmto připravovaným opatřením. Ale co se týká návrhu financování, tak tam mám určité námitky. Musíme mít na zřeteli tu skutečnost, že těch 90 milionů z, a z toho rozpočtu, které tedy jsou splatné, s, tou, s tím tam vlastně to souvisí s financováním dalších smysluplných v rámci A nebo B vysoce hodnocených pilotních projektů a tedy opatření, tak aby toto bylo možno prosodit, které by mohly být tedy financování. To znamená, musíme o tom přijmout politické rozhodnutí, která, které pilotní projekty a připravná opatření je dobré podpořit, které a, o, a která vlastně ta přípravná opatření, ty přípravné akce patří do této politiky, protože nutně ty platby, které vlastně budeme mít k dispozici, budou nižší. To prostě je jednoduchá matematika. Takže mám určitý návrh, který vzešel z té myšlenky. že Moje stanovisko, které znáte, protože už jsem ho několikrát prezentoval v tomto výboru, spočívá v tom, že jsem stal tedy evropským politikem, protože si myslím, že existuje mnoho úkolů a výzev eh, v evropské politice, které mohou řešit státy společně lépe, než kdyby eh, působili pouze individuálně. Toto se sice zrcadlí v evropské politice, ale není to všechno samozřejmé, takže musíme vyřešit společně spoustu úkolů a ty prostředky, které nám poskytují k dispozici členské státy, samozřejmě podle mého názoru nejsou dostatečné. Alespoň já to tak hodnotím. Mohlo by to tedy být lepší podle toho návrhu, který jsme včera vyslechli, ale jak říkám, tento krok který bychom měli potom prosadit, by nebyl takto možno prosadit. Takže myslím si, že bychom teď měli s tím začít. Pak jsou další mechanismy, například mechanismus Atina, to jsou ty mechanismy, které vlastně členské státy mohou společně financovat, takže když otevřeme nebo využijeme tu možnost přijmout ta opatření v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky, tak otevřem, bychom otevřeli dveře, které potom velice těžko bychom zavírali a zav, zažili bychom situaci, kdy členské státy nebo komise nebo my všichni by se na nás obraceli s, prostě s určitými politicky rozumnými návrhy, ideami, a my bychom byli stále před tím stanoviskem, že všechno je velice rozumné a že vlastně to musíme podpořit. Ale z tohoto pohledu, bychom, kdybychom se na to podívali z rozpočtového hlediska, tak musíme říct, ano, bude tedy takovýto rozpočet nebo ne. Moje odpověď by byla, a vlastně i v souvislosti s tím, co včera prezentovala, tak vlastně z tohoto rozpočtu to možné nebude. A v této souvislosti mám tedy určité výhrady proti tomuto návrhu těch přípravných akcí, přípravných opatření, které by měly být financovány z rozpočtu. Já samozřejmě vím, že to začíná ve francouzské vládě a končí u paní Hulmajer a já nevím, kdo z těch dvou subjektů bude schopný to prosadit lépe, nicméně v tuto chvíli zastávám ten postoj, že v tuto chvíli je třeba opravdu hledat jiné zdroje. E, já samozřejmě jsem se obrátil i na právní služby a v podstatě hovořilo se o té nutnosti opravdu zřídit novou položku právě pro, tyto přípravné, pro tato přípravná opatření, protože jinak bychom to hned v podstatě mohli zamítnout. To znamená, je třeba opravdu tu linii tady do toho zapracovat tak, abychom celé jasně dali najevo, že nám na tom eh, projekt, projektu záleží. Co se týče <clears throat> těch financí můžeme tuto chvíli tam dát samozřejmě nulu, ale je tam třeba napsat, že si přejeme, a a vlastně ten rozpočtový postup nám ještě v tuto chvíli poskytuje nějaký ten časový prostor. To znamená, nám poskytuje prostor na to, abychom se na, tyto, na tato přípravná opatření připravili. Mohl bych hovořit o tom atenském mechanismu, můžeme hovořit o external design revenues, to je v podstatě ta uh, částka, která bude na, na straně těch příjmů. Uh, to znamená hlavně vyslat ten signál, my ten projekt chceme, poté vyšleme signál, tento rozpočet je odpovědí opravdu na velmi mnoho výzev eh, ze strany bezpečnosti a obrané politiky a v tuto chvíli, pokud členské státy opravdu chtějí eh, spolupracovat, tak se musí podílet i na financování, protože těch výzev opravdu je velmi mnoho. Takže to je to, co já v tuto chvíli považuji opravdu za nejdůležitější. Tady opravdu potřebujeme nějaké rozhodné eh, rozhodnutí, protože tady musíme financovat eh, ta zásadní přípravná opatření a pilotní projekty. Co se týče jedna a která, které se to dotýká, tak jak jsem o tom již hovořil. Takže v čem spočívá ten návrh? Jde v podstatě o to dostat to před to F, to znamená, hovoříme o, o horozit, horozin, horizontu 2020 a Europe Connecting Facility. A chápu, že budeme asi si vyměňovat i ostré názory o dalších eh, tématech. 50 těch peněz, které jsou v tom následujícím rozpočtu pro rok 2017, které jsou, měly, by měly být tedy pro, určeny pro ty garance FC, tak ty by se měly stát součástí rezerv. A komise hovoří o um, programech jako Erasmus, Cosme a EURES, kde by ty prostředky měly být navýšeny. ty možnosti, které nabízí ENISA, to znamená Evropská agentura pro zlepšování bezpečnosti informací a síťové komunikace, abychom vyšli vstříc ekonu. Protože ekon si myslí, že na základě toho takzvaného financial auditing a reporting, tudíž toho výkaznictví a monitoringu, tak Ekon si myslí, že tady opravdu potřebujeme novou položku pro speciální události. A proč? E, stojí zatím přání mnohých kolegů, včetně tedy, nebo hlavně těch kolegů e, z Rakouska, kteří potřebují nebo žádají si v podstatě dodatečné prostředky na podporu. A myslím si, že ty jejich iniciativy, které se jich týkají, jsou opravdu podpory hodné. Já mám návrh, a to v kontextu či nepozadí pozadí toho, protože tady samozřejmě ta logic, ten logický zdroj pro financování té jejich olympiády v podstatě je samozřejmě oblast sportu v rámci Erasmu. A tady potřebujeme samozřejmě zabezpečení ze strany komise, to znamená samozřejmě, že to má a co dočení i se obsahem toho programu, ale ten si myslím, že je v pořádku, to znamená, tady ve chvíli, kdybychom tu položku eh, v podstatě eh, zapracovali, tak by ty speciální olympijské hry byly v podstatě zajištěny, byly by v bezpečí, takže to já bych tam rád měl jako možnost. Dále je třeba také zohlednit ty pochybnosti, o kterých se zde také hovořilo. To znamená, že tady potřebujeme opravdu eh, nějakou tu položku, ve které, ze které už celé jasně vyplývá, jaký je účel té aktivity. A ve chvíli, kdybychom ale spoléhali pouze na Erasmus Sport a potom by se něco prostě pokazilo, tak eh, já se opravdu bojím, že by tady tyto speciální olympijské hry v Rakousku se mohly dostat do potíží a to by byla opravdu velká škoda, to by nebylo dobré. Takže já v každém případě o tom budu s komisí vyjednávat, to znamená, budu hovořit o tom, jaké jsou tedy možnosti Erasmus Sport a pokud by Rakouška rakouské kolegyně a kolegyně eh, souhlasili s tím, že tedy ty prostředky by byly z Erasmus Sport dostačující, tak by to bylo v pořádku, pokud ne, tak, se, tak musíme jednat jinak. Tak a ještě ten druhý bod, který jsem chtěl zmínit, který je vnímán velmi kriticky. A tady jde o EFSI. Takže to poslední, co já chci, je ten nástroj poškodit. To samozřejmě nechci. Pokud mi to chce eh, někdo říkat, že to je eh, moje myšlenka, tak tomu tak není, ať mi to nepodsouvají. Protože ten fond byl zřízen a my jsme říkali, že může být zřízen za předpokladu, že bude zvolen Jean-Claude Juncker. Hovořil se, hovořilo se o tom, že ve, nebo v podstatě, kdyby to chtěl někdo spochybňovat, jak si účel toho programu či naši podporu, tak by nám podsoval něco, co, eh, co není pravda. Ale ten fond bohužel nefunguje tak, jak bychom si všichni asi přáli. A to jsou eh, výhrady, které přicházejí z mnohých stran, eh, včetně tady i z výboru pro hospodářské záležitosti. To znamená, máme tady tu otázku adicionality. Když se podíváme na ty doposavat eh, podporované projekty, tak tady máme například podporované železniční úseky v Německu. Já si myslím, že Německo není tou nejchudší eh, zemí eh, v Evropské unii. Já si myslím, že příjmy narůstají. Myslím si, že o tom by mohl pan Schäuble určitě hovořit poměrně dlouho. Hovoříme o také partnerstvích mezi veřejným a soukromým sektorem. To znamená, já si myslím, že to rozhodně nikdo asi nečekal, že budou podporovány takové projekty. A poté ta nedostatek rovnováhy. Já jsem eh, říkal, že se to děje, poukazoval jsem na to, ale tady systematicky opravdu dochází k určitému podkopávání toho systému. Myslím si, že hospodářsky silné eh, státy se silným finančním eh, systémem v tuto chvíli dostávají Eh, nebo mají větší prospěch z EFSI než ty, ty ostatní státy, protože existují eh, místa v Evropě či místa, města, regiony, které jsou opravdu velmi, velmi dobře eh, rozvinuté. My například i v Německu na spolkové úrovni, ale i na úrovni tedy spolkových zemí, na národní úrovni máme velmi dobře vyvinutý systém podpor. A to se velmi těžko vyrovnává nám celoevropské unie, ale měli bychom si uvědomit, že ta nerovnováha existuje a měli bychom dělat všechno pro to, aby opravdu Evropská investiční banka udělala všechno pro to, aby ta rovnováha byla vyšší. To znamená uh, opět poskytnout uh, infrastrukturu a podporu uh, poradenství těm zemím, které jsou na tom hůře. A teď v tuto chvíli je ta otázka, jakým způsobem se tedy budeme chovat my, nebo jaký postup budeme zastávat my. Chceme se s tímto obrátit na Evropskou investiční banku a e, potom v podstatě jenom doufat, že se našich e, radši doporučení bude držet, anebo potom využijeme ten poslední nástroj, který máme k dispozici. To znamená, budeme vyvíjet tlak, budeme vyvíjet tlak e, na tuto banku, anebo ne. To je ta otázka, která tady v tuto chvíli vyvstává. A já říkám, nebo já na to odpovídám takto my tady nemáme eh, žádné jaksi parlamentní eh, možnosti, jak zasahovat, pokud jde o nástroje, jako například EFSI. Eh, to znamená, my samozřejmě chceme, aby EFSI i nadále fungoval. Chceme, aby byl dostatečně financován, ale tady hovoříme o nástrojích, které ze své podstaty neumožňují tu možnost zásahu ze strany Evropského parlamentu. To znamená, že my samozřejmě můžeme vyža- si vyžádat eh, určité jaksi eh, pravomoc nebo můžeme se vyjádřit k tomu, jak si myslíme, že by eh, ten nástroj měl fungovat lépe ale ve chvíli, kdy už ten nástroj opravdu funguje, kdy už jede, tak kromě našich chytrých argumentů nemůžeme ovlivňovat ten nástroj žádným způsobem. Ale Eh, dámy a pánové, to není samozřejmě poprvé v historii. To znamená, že my víme, že takto, do takovéto situace jsme se už dostávali v minulosti a můžeme tedy takovýto eh, způsob chování využít. Můžete v tuto chvíli říci, pane eh, Gaj, ne, my si myslíme, že FC funguje výborně, tady si myslím, že není vůbec třeba namítat nic. Ano, můžete samozřejmě takto reagovat, pokud všichni se shodnete na tom, nebo většina z vás se shodne na tom, že tomu tak je, no tak já se před vámi skloním a budu samozřejmě souhlasit, ale eh, já si myslím, že tady ty údaje a informa- skutečné informace, na, které máme černé na bílém, jsou stále jasné. A myslím si, že ve chvíli, že eh, ve chvíli, kdy chceme nějakým způsobem ještě um, vylepšit tento nástroj, tak si myslím, že jednat musíme. Pokud jednat nebudeme, tak si myslím, že to bude politickou chybou. A co se týče té druhé kategorie? Ne, ještě 1B, pardon, Polška 1B. článku 1b, o, čem, o co tady jde. To je vlastně to nejdůležitější, o čem jsem dnes chtěl mluvit. Tak tady jde o tu zaměstnaneckou iniciativu, to znamená, hovoříme tady o platbách eh, v výši 1,5 miliard euro. Takže to je to nejdůležitější, co já v podstatě navrhuji, protože já jsem s tou situací vůbec nesouhlasil. To znamená, že jsem říkal, že tady je třeba tedy hovořit o těch eh, prostředcích, o potřebách a myslím si, že ty první signály jsou zcela jasné. To hodnocení komise bude asi vypadat tak, že po těch počátečních uh, Eh, problémech toho nástroje pro zaměstnanost eh, mladých eh, se to rozjelo. To znamená, já si myslím, že tady nemusíme hovořit o dalších dodatečných prostředcích právě pro tuto kategorii. Co se týče druhé kategorie. Také zde samozřejmě se vracíme k návrhu rozpočtu. Já souhlasím s tím, co se týká, co je nezbytné v rámci financování pro ty nouzové nutné případy, balíček podpory pro mléčný, mléčné odvětví, ale mám určité obavy nebo pochybnosti, zda už na začátku bych máme ty musíme tedy stanovit ta jasně, jasná konkrétní čísla. Očekáváme v říjnu doplňující eh, dopis ze strany komise. Víme, že tato změna vlastně bude znamenat nové peníze pro, do rozpočtu pro oddíl 2, které, které budou doplněny a tyto Myslím si, že ty peníze vlastně by měly být k dispozici jednak celému zemědělskému obětví, ale i mléčnému sektoru. Pokud by to mělo být méně než, to, než těch 500 milionů, co navrhuje křesťansko-demokratická frakce, já si myslím, že bychom se potom měli doplňkově vrátit k té částce a můžeme se samozřejmě rádi pobavit ještě o dalších věcech. Ano, shodli jsme se na tom, že ta potřeba tu je, plně jsme se shodli na tom, že chceme něco udělat, ale pouze mám určité pochybnosti, co se týká této strategie, těch 500 milionů euro, které prezentuje EPP v této chvíli. To je určitý signál samozřejmě, nemám nic proti tomu jako takovému, ale myslím si, že v této souvislosti musíme, bychom neměli ta čísla tam ještě jasně stanovit, protože potom ty peníze budou vyplývat z toho doplňujícího dopisu komise a uvidíme, jaká částka tedy bude tam možná ještě jí doplnit. Potom ke oddílu 3. Zde Jde hlavně o to, že komise vlastně plně využila tu marži, aby mohla financovat veškerá opatření, která byla nutná v rámci bezpečnostního balíčku. Rada v zásadě se jednomyslně téměř shodla na v rámci programu, kde byly provedeny určité určitá krácení. Myslím si, že tam došlo snížení 27 milionů eh, euro. Já tedy navrhuji abychom ty kulturní programy, které považujeme za důležité a za to, že přinášejí evropskou přidanou hodnotu vzhledem k tomu, ve které, eh, z té situaci, ve které se Evropská unie nachází, abychom toto ještě doplňkově financovali. Ty kulturní programy tedy v rámci opatření, v rámci flexibility navrhuji EU, podpořit EASO, Europol a Eurojust a také bych navrhl ještě tři, vytvořit tři řádky, jeden pro celkové kulturní dědictví, to jsme už v minulosti také podpořili pro vytváření eh, Evropského Search and Rescue Fund, který by vlastně potřebuje svou vlastní finanční podporu a vlastně byl, mohl by byl vytvořen v rámci SF a financovat z tohoto fondu a potom také určitý mechanismus finanční solidarity pro přijímání uprchlíků, který by mohl být financován v rámci EMIF. Co se týká oddílu 4, tak to je také komplikovaná kapitola. Co jsem pochopil vlastně mezi řádky, že a dělám si starosti o to, co vlastně zbývá z evropské rozvojové politiky, kde máme významné eh, nástroje, které máme k dispozici k tomu jsme využili druhou tranži, tranži pro nástroj pro uprchlíky k financování. Naše povinnost je těch 50 milionů euro v rámci instru nástroje pro uprchlíky poskytnout k dispozici. Návrh komise jde ještě dále v tomto ohledu v rámci pomoc, pomoci v rámci sousedství, kde ještě se stanoví další cíle. Moje obava je, že vlastně k tomu, čemu by měly tyto nástroje sloužit, tak vlastně tam zbývá pouze velmi málo a posílit to znovu, to byla tedy hlavní myšlenka toho mého postupu. Proto jsem tedy pro, aby ty programy, které eh, s tím souvisí, aby se tam znovu zapracovali. A ten rozpočtový řádek, který také v minulosti už se stal naší hlavní prioritou, aby se doplňkově posílil. To se týká podpory turecké komunity na Kypru, týká se to některých rozpočtových líní v rámci DCI, týká se to také například pomoci pro palestinské uprchlíky a další. Já jsem, co se, jsou zde ještě další návrhy z liberální frakce a z, pro týkající se podpory rozpočtových líní pro Trust Fund, ten svěřenecký fond. A ještě bych měl takový návrh, který by se týkal oddílu 4 těch eh, přípravných opatření a pilotních projektů, které by mohly být ještě lépe financovány. To je dalekosáhlý technický eh, návrh, který má ale politické důsledky. Jsou speciální zástupci Evropské unie, kteří dosud byli financováni z ní z oddílu 4. To ale systematicky by tak to být nemělo, protože se jedná o osobní personální záležitosti. A můj návrh tedy by byl, aby ti speciální zástupci byli vyňati z oddílu 4 a aby přešli do oddílu 5, čímž by nám to dalo určitou svobodu v rámci oddílu 4, například těch 15 milionů euro by nám to umožnilo tedy mít k dispozici, a kolega to možná ví přesněji, a tady tyto volné prostředky by nám umožnili v rámci oddílu 4 u těch přípravných opatření posílit financování. Takže u oddílu 5 to je vlastně důležitý oddíl kolegy Taranda, takže se omezím na to, že bych řekl, že se zde také vracíme k návrhu rozpočtu, draft budget, Ano. A tím už nebudu prodlužovat svou úvodní řeč. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji vám za vaší práci, vás i vašeho týmu, práci, kterou jste odvedli především tento víkend. To byla opravdu řehole být generálním zpravodajem těsně před rozpravou. Takže dám slovo panu Taranovi k ostatním oddílům. Děkuji, pane předsedo. Pár krátkých poznámek k oddílům. Začnu egocentristicky samotným parlamentem. Zdá se, že tady panuje schoda, e, většinová schoda mezi politickými skupinami, kdy se rozhodli vytvořit 76 nových položek. Musím se přiznat, že tady já patřím k menšině a tu myšlenku nepodporuji. To byl váš návrh. To je poprvé, co spolu nesouhlasíme. Poprvé. Tak vidíte, jak politika umí být konfliktní, zvlášť v rozpočtových otázkách. dále očekáváme, co se týče ostatních institucí, tak eh, parlament navrátí ten návrh položek, které rada zmenšila, a zredukovala. Musíme hlavně podpořit případ eh, Evropského soudního dvora, protože ten problém způsobila rada. Eh, soudní dvůr nikdy nežádal o tolik změn a teď najednou mu snižují příjmy v, ve významné části, která se týká úkolů soudního dvora. A včera se nám podařilo vyřešit jeden z problémů, které mm, předložili kolegové ze zahraničního výboru a to se týká poměru národních e, a společných e, pracovníků v službě větší činnosti. A máme tu pár návrhů. Takže návrh na vytvoření strategi- jednotky pro strategickou komunikaci se 16 novými pracovními místy. To bych podpořil. Možná pan Gaj to zmínil, ale já jsem to do sluchátek neslyšel. Eh, je tu návrh na přesun zvláštního zástupce do služby vnější činnosti, nebo do rozpočtu eh, služby vnější činnosti. A tak bych chtěl poprosit o podporu, eh, aby byla obnovená částka odpovídající položce eh, eh, dohledu nad ochranou osobních dat. Toť vše, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. K agenturám. Pan Gajer. Tam, kde jsem předkládal zásadní změny v souvislosti s agenturami, tak o tom jsem už hovořila, zdůrazňovala jsem to v tom úvodním projevu. V podstatě navrhuji, aby ty škrty, které navrhuje komise, byly vyňaty. Kromě toho si myslím, že tam, kde ty agentury splní ten cíl snížit počet svých zaměstnanců o 5%, tak tam si myslím, že bychom to měli nechat. To znamená, že bychom měli se vrátit k tomu rozpočtu 2016. A co se týče těch eh, té výdajové kategorie, tak tam s tím souhlasím. E, výdaje e, podle kategorie 3, tak Eurojust ten musí být posílen. A co se týče Europolu, tak e, tady ještě probíhá dosti napjatá diskuse o tom, co vlastně výbor pro občanská práva už schválil nebo chtěl schválit. Takže tady se si musím ještě zjistit, co se tam přesně stalo, jaký je tedy ten stávající stav. V tuto chvíli u u Eurojustu navrhu navýšení o 10, u Enizy o 6 a u Europolu o 10 protože samozřejmě víme, že ty eh, pravomoce a vlastně povinnosti Europolu se navýšily i v souvislosti s terorismem a proto pokud chceme, aby opravdu prováděli svou práci dobře, tak si myslím, že počet zaměstnanců musí být navýšen. Děkuji. Myslím si, že je to správné. A ke zvláštním nástrojům a k platbám? Co se týče těch speciálních nástrojů, tak tady ten návrh v podstatě se týká té takzvané Emergency Aid Reserve. Hovoříme tady o jedné miliardě euro. Tady hovoříme ještě o očekávání Evropského parlamentu a o té eh, revizi v půlce mandátu. A co se týče toho návrhu rozpočtu, pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a solidarity, tak si myslím, že se musíme vrátit k tomu, co je v návrhu rozpočtu. Dobrá, a platby? Euh, co se týče plateb, tak ty tu redukci, kterou navrhuje komise, tak jako, jako obecný princip to znamená ty platby a výdaje. To znamená tam, kde hovoříme o těch závazcích, tak hlavně tam, kde my si myslíme, že ty platby v podstatě jsou vnímány příliš pesimisticky ze strany komise. Tam, kde se vlastně očekává v podstatě odliv velkého množství prostředků, no tak tady musíme, tak to musíme prostě vyrovnat. Musí, musí, musíme v podstatě ty příjmy a výdaje vyrovnat. Prostě to jinak nejde. Děkuji vám. Možná bychom mohli přejít k revizi víceletého finančního rámce, protože paní Georgieva říkala, že asi se připustí, že by zvláštní nástroje, které byly nad strop, aby se probaly v rámci plateb. Takže to by byla možná příležitost v kontaktu s radou prosadit tuto vizi a mm, začít tím od rozpočtu roku 2017. Takže děkuji zpravodaji a nyní dá zpravodajům a nyní dá stínový, takže prvního na seznamu mám pana Muresama. Děkuji předsedo, dobrý den kolegové. Já bych také chtěl poděkovat zpravodajům za odvedenou práci v uplynulých týdnech a za otevřenou a plodnou spolupráci s námi. Jako EPP jsme předložili minulý týden pozměňovací návrhy, kdy podle našeho názoru návrh, který v červnu předložila komise, byl rozpočet těsný, ale naše priority tam byly tak, jak je definováno na začátku víceletého finančního rámce, to znamená pracovní příležitosti, e, za navýšení bezpečnosti občanů v Evropě a tak dále. A ten návrh rozpočtu od komise byl daleko přiměřenější než návrh rady. Proto naše frakce jasně e, uvedla, že žádné škrty z rady e, neakceptujeme. To i předseda naší politické skupiny začátkem týdne vyhlásil, takže eh, chceme, aby všechny škrty eh, rady byly odbourány, jak to tady říkal zpravodaj. Druhá důležitá věc, kterou jsme eh, se řídili, zpráva o revizi víceletého finančního rámce je předmětem širokého schody. A, takže všechny ty naše pozměňovací návrhy byly um, schváleny bohatou většinou. Za třetí, jak také říkal zpravodaj, chceme také všechny škrty uh, v oblasti horizontu 2020 odbourat. Uh, to je pozice parlamentu. Ostatní instituce se k tomu zavázaly. A teď, co se týče jednotlivých položek, eh, eh, nebo eh, kapitoly 1a, tam jsou ty škrty, se kterými nesouhlasíme. Kromě toho existující Eh, marži chceme využít pro podporu malých a středních podniků prostřednictvím opatření, která budou vytvářet pracovní místa, což jsou malé, eh, pro, program pro malé eh, podniky, program Marie Curie, Evropská mládež, Erasmus, Kosme, prostě výzkum a malé a střední podniky. A takže v kapitole 1 a 2 všechno, co tam Eh, přebývá, by se eh, dalo použít eh, do těchto opatření pro vytváření pracovních příležitostí. Dále, iniciativa pro zaměstnanost mládeže, předložili jsme pozměňovací návrh, kdy v roce 2017 by to mělo stejnou úroveň jako v roce 2014 a 15. A včera při čtení zprávy o stavu Unie jsme slyšeli, že tento program pomáhá mladým lidem najít práci eh, nebo učňovský program a podobně a komise eh, musí předložit hodnocení této iniciativy, ale potud, pokud žádné hodnocení komise nepovede k odhalení nějakých nedostatků, v této iniciativě nevidíme důvod, proč by se měly tyto položky redukovat a proto částka, kterou navrhuje komise, to znamená jednu miliardu, pr, e, bychom chtěli zachovat, a stejně je to málo, a takže eh, naše pozice je v souladu s tím, co říkal Toma ve své zprávě. Také jsme tady eh, předložili pozměňovací návrh, kde jsme navrhli navýšení 4 milionů eur pro eh, ty eh, nejchudší lidi v Evropě. Musíme těm nejchudším lidem v Evropě dát signál, že když my připravujeme rozpočet, tak na ně nezapomínáme. V v kapitole 2, zpravodaj už to říkal, e, podpora výrobců mléka z 50 miliony eur e, v důsledku mléčné krize. E, víme, že komise chce předlo- se, um, provést změnu této položky, ale my chceme ukázat, že my stojíme na straně zemědělců v Evropě, takže to není jenom symbolický krok, ale je to i významný politický krok a my doufáme, že financování a, a podpora eh, výrobců mléka zasažených krizí eh, projde, to je druhý pozměňovací návrh, který jsme předložili, 100 milionů Eh, eur pro eh, farmáře postižené ruským embargem. V třetí kapitole zpravodaj zmiňoval, že tam je problém s nízkými stropy. Hlavní problém, co tady máme, je, že je potřeba eh, navýšit personál Europolu, aby se navýšila bezpečnost v Evropě, což lidé chtějí. Ve třetí kapitole jsme navrhli mírný nárůst politiky sousedství, jak východního, tak středomořského a e, sousedství, aby je parlament považoval za priority, protože my musíme e, jak si, si říci, kdo jsou naši sousedé. Naši sousedé jsou Rusko, které je čím dál agresivnější, Ukrajina, která je těžce destabilizovaná. Turecko, země, kde vidíme v uplynulých měsících, do jaké míry můžeme věřit, e, ze střední východ a severní Afrika. Takže pokud máme tady žít v bezpečí, tak musíme dělat více v sousedství právě jak ve východním, tak jižním. A předložili jsme pozměňovací návrh na navýšení makrofinanční pomoci, kterou Evropská unie poskytuje zemím mimo EU a navrhujeme toto proto, že komise chtěla snížit mikrofinanční e, e, pomoc 80 na 30 e, milionů eur a my si myslíme, že to je příliš velký pokles a proto navrhujeme ne to vrátit ze 30 na 80, ale abychom to navýšili aspoň na 45, což je v souladu se stanoviskem předloženým výborem INTA. Dále jsem říkal, že hlavní, jaké jsou hlavní linie naší skupiny, většinou se se spravodajem shodujeme. Jsou tam dvě body, dva body, kde zatím se se spravodajem neschodujeme, ale jsou pro nás důležité a já vám to vysvětlím. Za prvé je to uh, dávání peněz do FC, do rezervy, to my nepodpoříme, to je absolutně nepřekročitelná linie, já to vysvětlím. FC je nový projekt, první rok jeho existence. My jsme zatím slyšeli hodnocení komise, nemáme žádné jiné hodnocení, žádný oficiální dokument a je tu otázka života schopnosti tohoto programu. Jestli se dá zlepšit v oblasti adicionality, eh, my sice můžeme, ale komise právě teď to hodnocení mm, e, ujistit se, že jestli nechceme, aby se z toho financovaly dálnice v Německu, tak je potřeba, abychom opravdu dohledli na to, že ty peníze půjdou do rizikových projektů tam, kde je to nejvíce potřeba. Je rozpor mezi novými a starými členskými státy, co se týče finančních nástrojů, partnerství soukromého a e, veřejného partnerství a, a bank a podobně. Ano, na začátku e, e, FC tam byly tyto rozpory, ale vidíme, že jak komise, tak Evropská investiční banka se snaží zajistit jaksi rovnováhu, tak aby tam ty diskrepance mezi státy nebyly a také pro malé podniky je to důležité. Komise se snaží přizpůsobit tento fond způsobem, který bude rozumný, ale dát signál lidem v Evropě, že soukromý sektor a hlavně malé a střední podniky, že projekty, které nepochybně vedou k novým pracovním příležitostem, opravdu opakují, týká se to malých a středních podniků. Jestliže vyšleme signál, že tento program je ohrožený, tak to by bylo kontraproduktivní a my nepodpoříme, aby se eh, peníze ze sociálního fondu dávaly eh, do rezervy. A dále pak obrana. oblasti obrany. Plně souhlasím se zpravodajem. Nicméně si musíme uvědomit, že 50 peněz eh, alokovaných na nově připravované akce musíme zhodnotit, že v oblasti obrany je třeba financovat lepší výkum, Eh, pro zlepšení našich vojenských kapacit a je otázka, jestli to je naše politická priorita a myslím, že by měla být. Takže děkuji, pane předsedo, tím bych skončil. Děkuji, vážení kolegové, prosím vás, abyste byli co, struční, eh, co nejstručnější, protože v půl musíme skončit. Pan Denano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Co se týká těch ostatních kapitol, tak eh, mám, máme tedy v podstatě bychom podpořili ty návrhy tak, jak byly předloženy. Samozřejmě souhlasíme se snížením těch 60 míst podle eh, podle závazku také ohledně snížení těch položek, které nebyly eh, vlastně sníženy v rámci výboru regionu a potom jsme také pro vytvoření 35 míst pro oblast bezpečnosti a jsme také proto, i když je o tom polemika, pro těch 76 eh, funkcí s politickým hrázem, protože Evropská unie to není jen administrativa, ale zejména je to politická organizace, takže si myslím, že tady máme určitý deficit v tomto pohledu a myslím si, že je nezbytné tento deficit vyplnit. Pokud jde o ostatní části nebo kapitoly, tak si myslím, že by bylo potřeba obnovit eh, ty, eh, tu situaci zejména u Evropského soudního dvora a účetního dvora, stejně tak jako u evropských eh, kontrolorů pro ochranu údajů. Myslím si, že je skutečně nezbytné financovat těch 12 míst, těch, ti soudci, tak, aby to umožnilo každé zemi, aby měla vlastně soudce navíc. Co se týká ekonomického a sociálního výboru a výboru regionu, tak tam je potřeba zapracovat ty ta místa, která nepřevzal parlament, takže 12 na jedné straně a 8 na druhé. To se mi zdá logické, bez pochyby. A je potřeba postupovat samozřejmě tak, aby také otázka platů zaměstnanců byla vyřešena protože jsou zde určité problémy. Zaměstnanci stále očekávají na řešení těchto otázek. A co se týká služby pro vnější činnost, tak zde podporujeme tu rovnováhu těch vysílaných národních expertů a podporujeme také vytvoření 16 míst pro ty nové síly Eh, pro strategickou komunikaci. To se mi zdá velice důležité, aby bylo možné vysvětlovat lépe určité věci. Sám takže u mnoha eh, věcí souhlasíme s ostatními frakcemi. Je to těch 76 míst politických, to zdůrazňujeme, že si myslíme, že by Evropský parlament měl být více politický. Teď dávám slovo panu Kolmelovi. Děkuji, pane předsedo. Chci se tedy vyjádřit tomu, co zde zaznělo. Budu velmi stručný, ale v první řadě bych rád poděkoval kolegům, kteří se podíleli na té přípravě. Děkuji tedy konkrétně také panu Gajerovi. Děkujeme za to, co jste přednesli. Myslím si, že to bylo velmi dobré a odborně přednesené. Souhlasím s ním v souvislosti s tím hodnocením EFSI protože on tam také vnímá to nebezpečí, že tady bychom mohli přijít opravdu o velký kus transparentnosti. A chci říci, že by nám nemělo stačit to, že nám eh, v tuto chvíli budou dávána jen taková obecná, takové obecné popisové přehledy. A teď možná jenom takové srovnání, takovou paralelu, která samozřejmě není zcela ekvivalentní, ale jedno srovnání. I u Evropské centrální banky jsme během zakládání zažili, že byla stanovená pravidla, bylo řečeno tedy, co je třeba vykonat, jakým způsobem je třeba jednat a v tuto chvíli už eh, jsme svědky opravdu nekonvenčních eh, postupů, eh, nových slov, nového chování, nových nástrojů a já prostě mám strach, že pokud by v rámci EFSI tady hovořili jaksi o ta, dalším takovémto podobném nástroji, no tak budeme za chvíli mít takovýchto fondů opravdu velmi mnoho, nějaké eh, fondy pro Afriku, fondy takové, fondy takové, to znamená, že se to všechno dostane mimo v podstatě prostor našich eh, pravomocí. A to by se nemělo stát. Mohli bychom být opravdu velmi překvapení, pokud by k tomu došlo. To znamená, že my musíme udělat všechno pro to, abychom mohli vykonávat dohled nad těmito finanč, finan, eh, nástroji financování.

Eh, dále, eh, co se týče dvou pozměňovacích návrhů EKR, jeden se týká toho, že my si myslíme, že i v rámci politiky soudržnosti bychom neměli postupovat tak, jak doposavat. Eh, my jsme předložili tedy v tuto chvíli pozměňovací návrhy, které se chtějí více soustředit na ty méně rozvinuté regiony a chceme také současně říci, že nechceme stále hovořit o nových penězích a proto si myslím, že by bylo přiměřené ne, kdybychom opravdu eh, ty peníze jednoduše jinak přeredistribuovali, to znamená z těch více rozvinutých k těm méně rozvinutým regionům. A dále, co se týče prostředků na dohodu mezi Evropskou unii a, a Tureckem, tady si myslíme, že ča, jedna část těch peněz by se měla dostat do rezerv, protože v tuto chvíli víme, že toto, tato dohoda v tuto chvíli nefunguje tak, jak by měla a jelikož si myslíme, že i do budoucna by mohla nefungovat, tak by ty peníze by se měly dostat do rezerv. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Depre. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu Gajerovi a všem jeho spolupracovníkům za velice kvalitní dokument, který nám předložil ve lhůtě, která byla relativně krátká a chtěl bych učinit určitou úvahu. Nevím, odkud to pochází. Když analyzuji ten dokument, který jsme obdrželi, a který se týká zejména kapitoly 1a, kde naše frakce předložila hodně pozměňovacích návrhů a konstatuji, že jste přijali návrhy SND, EPP, SND, EPP, SND, EPP a stále tak dokola, stále SND, SND, EPP a pořád tak dokola. A já si říkám, co to znamená. Co, co to znamená? Je to nějaký technický problém? My jsme předložili pozměňovací návrhy skoro ke všem těm rozpočtovým linkám. Já vím, že EPP a SND dělají vlastně rozpočet sami. A a takže mohou očekávat, že ostatní nepodpoří některé z těch věcí, ale já bych chtěl určité racionální vysvětlení, protože se mi to nezdá korektní, ať je jakýkoliv důvod. Technický byl bych akceptoval, že zpravodaj řekne kompromisní návrh je takový a takový, který přebírá určité pozměňovací návrhy předložené jednotlivými frakcemi ale to není ani na jednom místě. Iniciativa pro mladé, zase tady vidím EPP, SND, zaměst, iniciativa pro zaměstnanost mladých, opět EPP, SND, jakoby ostatní nepředložili žádné pozměňovací návrhy. Já zde nechci vyvolávat nějakou svatou válku, ale myslím si, že takováto prezentace je poměrně zúžená a nemohu to akceptovat, pokud nejsou žádné objektivní důvody k tomu. Takže toto jsem chtěl jasně říci. Za druhé, chci říci, že jsem nikdy nebyl pro a zpravodaj pro, pro vytvoření těch dodatečných míst pro politické skupiny, takže jsme proto těch 76 politických míst pouze ti, kteří jsou proti snížení těch 76 míst nebo řeknou, dobře, tak eh, pokud chcete těch 76 míst, tak to budete nějak kompenzovat. Takže ten problém se stane jednou z takových těch červených eh, eh, liní tedy pro naši skupinu. Takže toto jsem chtěl říci. Souhlasím s tím směrem, který navrhuje pan Gajer obnovit všechny ty linky, které byly seškrtány radou. Za druhé, pokud jsem to dobře pochopil, souhlasím také s jeho strategií, která by měla zajistit inicia, financování iniciativy v zaměstnanosti mladé a těch prostředí pro Connecting Europe Facility na základě dodatečných prostředků získaných v rámci té revize v polovině období. Pokud jsem to špatně pochopil, pane zpravodaji, co navrhujete, tak mi to prosím řekněte. S tímto souhlasím. O platbách můžeme diskutovat s, o tom principu plateb v těch eh, ekvivalentních s těmi závazky. Ono to nemá vždy technické odůvodnění, ale můžeme to pochopit v rámci určité obecné strategie, jejíž cílem je výrazně zvýšit úroveň plateb, protože to samozřejmě bylo seškrtáno. Takže to se týká, ještě stručně ohledně dalších rubrik, mám, jsme zdrženliví, ne ohledně toho, že nevidím, jakým objektivním postupem a podle jakého objektivního kritéria bychom mohli, když mluvíte o té adicionalitě, o spravedlivém rozdělování, nejsou tam prostředky. To je problém politického hodnocení, protože nevěřím tomu v objektivitu toho postupu, který by umožnil odstranit tu výhradu, tak nepodpoříme princip té rezervy. Souhlasím s tím, když říkáte, že se pokusíte najít nějaké alternativní řešení pro těch 25 milionů, které požaduje komise, ale dovolte mi ještě otázku. Neviděl jsem skoro nikde, a to je také zásadní otázka, co se týká pozměňovacích návrhů naší skupiny, zejména pana Torvence, kde chtěl zvýšit prostředky tak, aby operativně byly plněny ty závazky, které byly přijaty v Paříži na konferenci COP21 a stopy toho nevidím opravdu nikde. Tam je nějaká opravdu směšná částka ve prospěch zelených, něco jako 17 milionů všeho všudy. Takže ještě jedna, kapitola 1b, Chtěl bych jen vysvětlit, z jakého důvodu jsme předložili žádost o dodatečné prostředky pro iniciativu zaměstnanost mladých, protože se domníváme, že tady by byl objektivní důvod té rezervy, protože zde bude hodnocení komise na konci roku efektivnosti tohoto mechanismu a případně jeho úpravy. To je jediný důvod, z jakého tedy navrhujeme, aby se tam ta částka zapracovala jako rezerva. Jinak souhlasím s návrhem zpravodaje. Co se týká kapitoly 2, souhlasíme se stanoviskem, které nám zde v rámci EPP předložil stínový zpravodaj opravdu objektivně ty prostředky tam zapracování bez toho, abychom očekávali na opravný rozpočet, který bude navržen komisí. A pokud jde o kapitolu 3, pane předsedo, tak oceňujeme hodně oceňujeme toto, ale má, ten, máme několik otázek. Europol, Eurojust, dobře, to má odůvodnění, to jsme odhal, to se odhlasovali v Libe, 5 miliony pro Elso. neviděl jsem, že by se o tom odhlasovalo v Libe. Takže bych rád věděl na základě jaké žádosti, odkud to pochází, protože při hlasování ve výboru Libe jsem neviděl nebo nezažil tedy, že by toto bylo odhlasováno. Ještě jsem chtěl říct si něco zvláštního v kapitole 3 Čelíme zde situaci, kdy problémy migrace a problémy bezpečnosti vyžadují maximální pozornost a využití více finančních prostředků. Ale pokud se podíváme na ty návrhy, které vlastně padají do působnosti parlamentu, co se týká migrace a bezpečnosti, prostředky na Europol, EASO, Eurojust, tak Evropský parlament může dát 11 milionů navíc. Ale co všechno, co se týká kultury a občanství. Já neříkám, že jsem proti, to je otázka. Tak Evropský parlament požaduje 47 milionů navíc, takže moje otázka je následující. Zda politicky, politicky je to něco, co má smysl a co je významného. Můžeme říci, že parlament požaduje pouze 11 milionů prostředků na oblast migrace a bezpečnosti a 47 milionů v rámci protože se mi zdá, že toto je otázka, která si určitě vyžaduje vysvětlení. Kapitola 4. Tady mám trošku technické úvahy, ale to není na místě učinit je zde. Pokud jde o kapitolu 5, tak potvrzuji, co již jsem před chvílí říkal, problém, které, který s námi budete mít, pokud jde o těch polomíst, o ta místa v Evropském parlamentu. To je rozhodnutí, které požaduje parlament, pokud to schválíme. 114 řidičů navíc, 76 pro, míst pro politické strany, 35 pro bezpečnost. 225 dalších míst budeme požadovat v období, kdy ostatní instituce žádáme, aby škrtali, aby snižovali místa o 5%. Já nevím, za to to nemůžeme nést odpovědnost. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Miriada. Já budu stručná, chtěla bych poděkovat zpravodaji za výborný přehled i stručná budu, ale co se týče kapitoly 1a a vytvoření dvou e, položek pro posílení oblasti postižených e, Brexitem, já nemohu e, dost opakovat, jaký to bude mít dopad na některé regiony, hlavně Skotsko, Severní Irsko, které opravdu chtějí zůstat součástí EU. My máme povinnost a odpovědnost nenechat je na okraji. A proto bych byla vděčná, pokud by bylo možné tyto dvě položky navýšit. Já si myslím, že jako parlament musíme ukázat světu, že jsme pro mír, protože to je tak křehké, ta, ta situace, podle mého názoru, a všechny ty řeči o evropské armádě, militarizaci a podobně, my musíme také se eh, podívat, kde mají být Evropané na prvním místě nejde jenom o obchod, ale také o naše sousedy a mír a já si myslím, že tady máme politickou vůli a musíme to ukázat, ukázat zbytku Evropy, že tento parlament chce propagovat mír a e, konečně bych chtěla říct, že nesmíme zapomínat, že tento parlament je e, velice jaksi věcný e, a vzhledem k Brexitu, až to nastane, tak je důležité zachovat integritu tohoto mírového procesu a eh, je potřeba vyslat signál lidem na sever, v severním Irsku i ve Skotsku a podpořit je, které v podstatě Anglie opustila. Takže eh, návrh eh, rozpočtu na který předložila komise, podceňuje některé kategorie výdajů v kapitole 1. Naše Frakce předložila pozměňovací návrhy zaměřené na eh, eh, růst a pracovní příležitosti a v některých případech chceme navrátit tedy ten návrh k návrhu komise a někde eh, si myslíme, že rozhodně se prostě nesmí škrtat v těch položkách, které slouží k zavyšování pracovních příležitostí. Na tom se všichni shodujeme a vyžaduje to okamžitou činnost. Nemůžeme akceptovat, že ty peníze se, se budou eh, jenom v rezervě a musíme také podpořit nárůst pro podpory pro eh, nejméně rozvinuté oblasti, nejchudší osoby, navýšit také Erasmus, eh, výzkum a moc ráda slyším, jak tady zpravodaj říkal, nejenom pro moji zemi, ale pro všechny je příležitost zaměřit se tedy na vytváření pracovních příležitostí v kulturních odvětvích. A páteří každou ekonomikou je e, v zemědělství, mlékárenství a rybolov, takže tady musíme navýšit podporu a chtěla bych říci, že podpoříme e, také navýšení položek e, týkajících se uprchlíků a konečně, jako při vší úctě k ostatním, by eh, všechny ty peníze, které chceme dát do bezpečnosti, tak bychom se možná měli taky podívat na eh, konstruktivnější způsoby, jak využít prostředky. Eh, děkuji. Merci. Monsieur Maragall. Děkuji, pan Maragall. Merci, président. Děkuji. Tak, musíme začít tím, že řekneme, že pan Gajer tu není v tuto chvíli. Já mu nicméně děkuji. Děkuji mu za jeho projev. Myslím si, že rozhodně se budeme odrážet od spousty těch bodů, které on říkal. Samozřejmě ne vždy ty názory zcela sdílíme, ale většinou nejsme příliš daleko. Myslím si, že musíme vycházet z dvou hlavních kritérií. Takže je třeba se podívat na naše pozměňovací návrhy. Tyto návrhy, které my jsme představili, byly také odsouhlaseny nebo budou odsouhlaseny. A poté samozřejmě také kritérium podpory toho, co předložil pan Gajer, to znamená udělat všechno pro to, aby byly ty škrty opět za ty zpět, to znamená, aby k tomu opravdu nedošlo. A tady mám ještě jedno zamyšlení, o které jsem se s vámi chtěl podělit. Je třeba si uvědomit, jak chceme jednat v souvislosti s naším rozhodnutím z července. To znamená, my jsme se nějak rozhodli a tady je třeba také zmínit zprávu Olbracht Thomas, se kterou jsme souhlasili. Tudíž jsme to odsouhlasili, tudíž jsme si určili ten rámec, v rámci něhož chceme jednat a poté také v souladu s tím musíme jednat. Chtěl jsem se ještě jednou zmínit k tomu, co říkal pan Gajer o Erasmu a EFSI. I tady si myslím, že jistě získá naší podporu. Protože i my jsme hovořili o našich pochybnostech ve chvíli, kdy jsme eh, souhlasili se zřizováním EFSI. To znamená, že tady samozřejmě některé aspekty jsou problematické a je třeba se držet té linie, o které hovořil pan Gajer. V každém případě je třeba tyto problémy řešit, ale už v tuto chvíli je třeba dohlížet na to, aby ty, těm investicím docházelo a docházelo správně. Je třeba také si uvědomit, že tento rozpočet samozřejmě i v souladu s tím, co říkala paní komisařka Georgieva a s, s ohledem také na rozpočtový rámec a víceletý finanční rámec, tak je třeba si uvědomit, že tady jsou dvě věci. To znamená ty zdroje, které v tuto chvíli tady jsou a poté samozřejmě také ještě naše fiskální kapacita, fiskální kapacita eurozóny, to znamená ty zdroje, které jsou k dispozici a poté naše fiskální kapacita. Souhlasím také s panem Gajerem v souvislosti s tím, co říkal o těch přípravných opatřeních pro oblast obrany a bezpečnosti ve chvíli, kdy někdo hovoří o tom, že je třeba vejít, jak si do toho rozpočtu zadními dveřmi. Dobře, je to jeho metro, já si ale myslím, že bychom opravdu měli vcházet těmi předními dveřmi, tím hlavním vchodem, protože tady si myslím, že si všichni uvědomujeme důležitost eh, těchto, eh, těchto zdrojů, které oblast bezpečnosti a obrany potřebuje. Takže já v každém případě souhlasím s tím. Souhlasím s tím, co říkal o přípravných opatřeních. Co se týče našich 28 pozměňovacích návrhů, tak ty lze rozdělit do pěti hlavních skupin. Eh, jedna skupina to jsou pozměňovací návrhy, které byly předloženy vlastně eh, s tou myšlenkou, že ty změny by měly být zapracovány do rozpočtu eh, pro rok 2017 už nyní, to znamená, že by byly platné. To znamená, tady hovoříme o Eh, zásadním nárůstu v eh, několika oblastech, o kterých eh, hovoříme, to znamená Erasmus, humanitární práce, kulturní, kreativní Evropa, to znamená v podstatě to tam všechno v těch pozměňovacích návrzích je. A jsou to v podstatě pozměňovací návrhy, o kterých hovoříme o nějak, v souvislosti s nimiž hovoříme o přibližně 4 milionech eur. To znamená, že tady musíme opět aplikovat naše kritéria, na kterých jsme se shodli v červenci. Ten druhý blok, ta druhá skupina pozměňovacích návrhů. To znamená, pokud by ta revize měla začít eh, v roce 2018, to znamená, hovoříme tady o tom nárůstu eh, o 3 Dovolíte mi ještě jednu minutu, prosím vás, jenom minutku. Takže skupina 3, blok 3, tak to kritérium, které v podstatě eh, vždycky chráníme, to znamená o horizont 2020, to znamená eh, o 250 milionů více. A čtvrtý blok tak tady opět zase všechny ty zelené ekologické iniciativy, tady si myslím, že nejsme k tomu pouze zavázáni, ale je to naší povinnosti. A pátá skupina, tady hovoříme o menším množství prostředků, ale hovoříme o European Citizenship eh, Initiative, to znamená iniciativy pro eh, občanské svobody, eh, otázky bezpečnosti pro migraci, Frontex a tak dále. A já si myslím, že tady musíme pokračovat v té dobré práci. Ten dokument, o kterém hovořil pan Depré, je dokument EPP eh, e a my si myslíme, že je to dobrý dokument. Samozřejmě můžeme kritizovat tu prezentaci, ale ten dokument samotný je velmi dobrý. V rámci eh, množstevních eh, kritérií a kritérií, které představuje, tak si myslím, že s ním lze souhlasit. Děkuji, pane Maragale. Děkuji. Já také děkuji zpravodaji První obecná poznámka k jeho přístupu. Rada definovala priority ve svém návrhu a vyslala určité poselství. Má pocit, že takové eh, některé položky jsou užitečnější než jiné. A jsou to oni, kdo dávají do toho peníze, jsou to členské státy, které pak budou ty rozpočtové Eh, eh, programy jak si realizovat. Takže celkový eh, úplný návrat k návrhu komise asi není optimální řešení. Co se týče jednotlivých bodů, s potěšením konstatujeme návrat těch speciálních nástrojů a rezervu k zvláštním nástrojům. To byla taky žádost z naší strany, to považuji za pozitivní. Ale větší problém mám, jak říkal zpravodaj, s tím, co se děje s FC a, a, s, a sdělení eh, předsedy komise včera o investičním fondu, on hovořil taky o novém základním fondu FC pro země mimo EU. A tyto programy a prostředky, které jim budeme muset určit, vytvoří napětí v nadcházejících rozpočtech. To bude potřeba zohlednit. A poslední věc, kterou bych rád připomněl obecně Turecko. Víme, co se stalo v letě, víme, jak se Erdoganova vláda chová vůči Evropské unii. Takže to vyslat silné poselství Turecku s kompletní revizí a s realistickým přepracováním prostředků, jak v rozpočtu, Mm, tak v Evropské eh, investiční bance, to by bylo záhodno, ale já jsem tady nic velkého nepozoroval. Eh, je potřeba se nad tím zamyslet. Co se týče eh, rozpočtu Evropského parlamentu, souhlasím se zpravodajem, když kritizuje těch 76 nových míst pro frakce, není to podle našeho názoru prioritní eh, důvod k navýšení rozpočtu a nejsou žádné otevřené otázky, co se týče služby řidičů a jejich zařazení mezi zaměstnance. Existuje návrh, který se tímto zabývá, ale asi by bylo dobré ještě se nad tím zamyslet. Tak je třeba popřemýšlet Eh, prostředcích eh, pro nadace. To je položka, která v posledních letech eh, rostla geometrickou řadou. To není dobrý signál. Co se týče agentur, Tady bychom také mohli říci, že napravit škrty není asi řešení, protože mnoho agentur hraje roli, kterou už v podstatě hrají nebo mohou hrát generální ředitelství komise, takže bychom mohli uvažovat o racionalizaci těchto agentur. O tom, s tím bychom možná měli začít. Totež, co se týče hospodářského sociálního výboru a výboru regionu, služby vnější činnosti, dokud nebudeme mít jasnou představu o budoucí roli této služby dál navyšovat její rozpočet, to možná není nejlepší. Měli bychom mít více záruk a, a vědět, jak to bude s touto službou vypadat v budoucnu. Děkuji. Mám jednu žádost o slovo. Claire Moody. Takže prosím stručně. I'll very, very brief, uh, given the time. Bud- Děkuji, děkuji velmi stručně. Já jsem chtěla pouze podpořit zpravodaje a také mu poděkovat za jeho práci, hlavně co se tedy týče EPSy a také návratu k tomu, na čem jsme se shodli dříve. A také ta myšlenka v podstatě té, té zodpovědnosti. Mm a poté také, co se týče těch přípravných opatření, tak tady si myslím, že tady to opravdu potřebujeme. Je to třeba potřeb, eh, podpořit a je třeba se také uvědomit také, kam ty peníze poté plynou. Takže s tím eh, souhlasím. A poté, co se týče eh, uprchlíků a asimilace, tak tady si myslím, že to je velmi důležitý bod, který je třeba podpořit. Děkuji. Takže pokud mi dovolíte, tak bych si učinil několik osobních připomínek. Samozřejmě vítám skvělou práci našeho zpravodaje obecného i zpravodajů pro ostatní kapitoly. A ještě omlouvá se předseda. Ještě paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslela, že v 10.30 skončíme, proto jsem se nepřihlásila o slovo. Protože já si myslím, že je samozřejmě jasné, že sociální demokraté podporují pana Gajera. Nicméně, abych e, některé věci trošičku upřesnila, protože jsme zmínil, se zmínili skoro všechny politiky, ale já si myslím, že je velmi důležité, abychom si uvědomili důležitou podporu kategorie 3, všechny otázky týkající se kulturních e, záležitostí. Hovořila jsem o tom, ale je důležité si uvědomit, že tady opravdu i ty návrhy v kategorii 4 je třeba podpořit stejně silně. A co se týče těch přípravných eh, opatření pro oblast obrany a bezpečnosti, tak já si myslím, že i nehledě na to, co všechno tady bylo řečeno, myslím si, že bychom měli provést určitou eh, revizi těch přípravných opatření i v souvislosti tedy s tím, s tou rámcovou dohodou o rozpočtu, protože vlastně tady vlastně dochází k tomu, že ty přípravna, že ta přípravná opatření vlastně by absorbovala to málo z těch málo peněz, které my vlastně máme na vlastní iniciativy. To znamená, že je velmi důležité si uvědomit, že bychom tady o ty zdroje přišli. A nebylo by to poprvé, co je nám takovýto návrh eh, předložen, ale já si myslím, že právě tady, pokud by to bylo schváleno, tak by to mělo opravdu obrovské dopady. A ještě pan Fernandez, poslední příspěv. Omlou, pan Fernandez. Já jsem měl dopravy vyskazované, No, а, eh, se nekomfortně dnes, tu, тук no, to vás zasedání. Děkuji, já mám problém, že tady jsme vlastně nedostali žádné informace, žádné dokumenty dopředu. Dokument pana Gajra je možná výborný, ale nebyli jsme informováni o tom, co se tam píše a celá ta rozprava o e, rozpočtu 2017 by se měla konat v kontextu toho, co jsme viděli v souvislosti s e, víceletým finančním rámcem včera. A k některým faktům dochází k přerozdělování fondů. Některé položky plateb budou navýšeny, třeba ty na soudržnost, ale chtěli bychom vidět, jaký je plán do roku 2020. Takže proto vás chci požádat na příští týden, až budeme mít schůzi, tak vemte prosím v úvahu eh, také revizi víceletého finančního rámce. To by mělo jít eh, ruku v ruce, tyto dvě rozpravy. Děkuji, pan Fernandez. Stručně děkuji zpravodaji za práci. Vím, jak je to těžké. Jsem si jist, že chce zapojit všechny frakce. Máme ještě čas to zvládnout. Druhá věc. Dát rezervu z FC to nešpatný signál pro investory. Důvody tu už zazněly. Já se k tomu plně připojuji co říkal náš tínový zpravodaj Siegfried Muresa. Další důležitá věc, myslím, máme politická stanoviska. Dojde k okamžiku, kdy revize víceletého finančního rámce, rozpočet 2016 a 2017 budou propojené, protože revize víceletého finančního rámce pro, bude mít dopady i do rozpočtu 2017. My jsme zatím měli štěstí a byli jsme rádi, že v rámci naší strategie naše pozměňovací návrhy nebo jsou konzistentní s revizí víceletého finančního rámce a s celou tou prací, kterou dělali zpravodajové. Takže bude zajímavé podiskutovat o strategii, jak propojit všechny tyto věci, o kterých jednou budeme muset rozhodnout. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo? Takže oceňujeme práci našich zpravodajů. Já jim za ní děkuji teď vstoupíme do fází hlasování a vyjednávání s radou. A tak si myslím, že je důležité, aby naše poselství bylo jasné a srozumitelné pro veřejné mínění. My budeme přesvědčiví ve, ve styku s radou, Jedině když budeme skutečně konzistentní a budeme mít jasné priority. Vzdejme se rovnou všeho, co by vypadalo jako vánoční stromeček a pojďme se poprat o pár prioritních bodů. A já věřím zpravodajům a stínovým zpravodajům, že najdou priority, které nesmí být moc početné. Jinak souhlasím s těmi, kteří řekli, že služba prioritní asi vnější činnosti musí být mimo běžnou, běžné položky pro prioritní akce a pilotní akce a tady bychom měli být solidární, abychom přesvědčili radu, ať se pohne. A konečně, já jsem europoslanec jako vy a já chci zítra občanům v terénu moci vysvětlit, o čem tady hlasujeme a chtěl bych vám říci, že zatím nenalézám argumenty, jak odůvodnit vytvoření 76 pracovních míst v politických skupinách, takže se nedivte, až budu hlasovat proti. Je to můj osobní postoj, je to e, požadavek e, na moje osobní svědomí a vědomí. Já chci být schopen občanům vysvětlit, co dělám. Když všichni e, Eh, apelují na omezování veřejných výdajů, tak si nemyslete, že nikoho nezajímá, co tady děláme, protože jednou nás to bude stát draho. Generální zpravodaji, na závěr. Byť teď, teď vlastně bychom nemáme čas na to, abych se podrobně vyjadřoval k připomínkám jednotlivých kolegů. Já jsem to zaznamenal, Udělal jsem si náležité poznámky, mnoho věcí, které říkal, kole, o kterých hovořil kolega Depre, i budeme ještě hovořit s koordinátory. Předseda Artví má pravdu s tímto dokumentem, jehož který můžeme považovat za pracovní dokument i na základě toho, co jsme slyšeli včera, to jsme teď na začátku. E, na konci října by mělo proběhnout čtení a můj cíl je předložit, prostřednictvím velmi silného návrhu parlamentu získat co největší, nejširší většinu na plenárce. Jsem samozřejmě ochoten ke kompromisům. To, co jsem zde prezentoval, je má výchozí pozice. Budu na tom dále pracovat a ve smyslu návrhu eh, Evropského parlamentu bychom chtěli tedy získat co nejširší většinu s tímto postupem Samozřejmě ještě budeme diskutovat s frakcemi o dalších změnách, o úpravách a uspůsobeních, tak abychom se shodli na tom, jak budeme dále postupovat. Děkuji. Ano, my vám důvěřujeme, pane obecný zpravodaji. Spravodajové pro ostatní kapitoly už se nechtějí k ničemu vyjádřit, mají sdílí stejného ducha, takže tím končím naši schůzi a příští schůze koordinátorů, nezávisle na té, která bude následovat po této schůzi, je v pondělí 26. září od 15 do 18.30. Ve středu 28. září od 9 do 12.30, od 15 do 18.30 ve čtvrtek 29. září od 9 do 12.30, kde se bude hlasovat o rozpočtu na rok 2017. Schůze 27. září je zrušena. A tímto končím schůzi. Přerušuji na pět minut, než zahájíme schůzi koordinátorů.